je zapsáno v tomto jednacím řádu. Další věc, podpis aktů, které byly podepsány pod běžným legislativním postupem. Já podepíšu pět ve středu těchto legislativních aktů v souladu s pravidlem 74 a budou tedy tyto akty zaznamenány v zápise. Máte je k dispozici. A třetí informace, kterou jsem dostal od skupiny zelených, Pan Filip Lambert je jmenován do parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti místo paní Evy Joly. Máte nějaké výhrady k tomuto návrhu skupiny zelených? Vidím, že zde žádné výhrady nejsou, takže toto jmenování je tímto potvrzeno. Eventuální změny pořadu jednání. Prosím. Máme zde den po dní, pondělí. Skupina ALDE, nebo tedy socialistická skupina a demokratická skupina, požádala, aby zpráva paní Galo nebyla debatována. Jedná se o zprávu o duševním vlastnictví. Pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, naše frakce již na konferenci předsedů uplynulý týden poukázala na to, že zpráva Galo je velmi spornou iniciativní zprávou. A pokud je o další nakládání s ní, by měla být ještě jednou podrobena jakémusi